Dobrý den, dámy a pánové. Dnes jsem byl požádán paní předsedkyní Sartory, abych eh, vedl vedl výbor ITRE, na kterém vás všechny vítám. Paní předsedkyně má problém s dopravou, eh, let Itálie Eh, je problematický, takže přijde později, proto bych ji přenechal, až, až přijde i informaci předsedkyně o eh, dění mezi jednotlivými zasedání výboru. Eh, dnes z důvodu problému pokrytí tlumočnickými službami Eh, nám bude dnes eh, scházet eh, tlumočení litevské, slovenské, slovinské a finština zde bude chybět. Já věřím, že jsme schopni překlenout, protože zároveň běží několik, několik jednání jiných výborů a víme všichni, jak složité je skoordinovat právě všechny tlumočnické služby. E, informace o společném zasedání Envy a ITRE, jenom z hlediska organizačního, e, se bude konat 7. 7. No, e, listopadu od 9 do 12.30 v sále nebo v místnosti Jan 4Q2. Tolik, ja. e, eh, tolik tedy z hlediska organizačních a můžeme hned přistoupit e, k prvnímu bodu, který je akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě a protože předkladatel pan Andreas Gürk eh, není přítomen, zastoupí ho pan kolega Vidal Quadras v plné síle a v plném nasazení. Mu tedy předávám úvodní slovo. Yes, you. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vy tady nahrazujete paní Sartory, já tady nahrazuji pana Djurka, takže to znamená, že jsme tady všichni jako náhradníci. Vážení kolegové, jak právě říkal pan předseda, tak já eh, chci říci, že pro mě eh, velkým potěšením, že jménem pana Džurka mohu předložit tuto zprávu týkající se budoucnosti evropského ocelárenského průmyslu. Určitě všichni znáte historickou roli ocely v evropské integraci. Ocelářství v Evropě vlastně představovalo eh, velmi podstatnou část eh, průmyslové produkce a také poskytuje své součásti do celé řady dalších průmyslových odvětví, automobilového, energetického a dalších. Je to klíčové odvětví. Kromě toho je to velmi důležitý zaměstnavatel, který eh, zaměstnává 350 tisíc pracovních míst přímo a další v návazných profesích. Takže zajištění konkurenceschopného a udržitelného ocelářství v Evropě je strategicky nesmírně důležité pro udržení zaměstnanosti a hospodářského růstu v Evropě. Bohužel, v posledních několika letech jsme v Evropě přišli o 65 pracovních míst právě v evropském ocelářství, protože došlo k poklesu konkurenceschopnosti. A kromě toho eh, s tím souvisela řada dalších faktorů. Jednak eh, poklesla poptávka po oceli, a to velmi podstatně, vzhledem k hospodářské krizi. Poté eh, se projevilo, že provozní náklady jsou mnohem vyšší než v jiných zemích, včetně těch konkurenčních. A dále je tady zvýšená míra soutěže ze třetích zemí. Eh, víme, že to jsou země, které nepodléhají stejným pravidlům jako my, takže nehrajeme úplně na hřišti, kde mají všichni stejnou, eh, stejné příležitosti. A vzhledem k tak důležité roli ocelářství v Evropě by Evropský parlament měl hrát vedoucí eh, roli v tom, jak zabraňovat, aby docházelo k přesouvání ocelářské produkce mimo hranice Evropy. Jde o to, jak co nejvíce zlepšit konkurenceschopnost v tomto odvětví. Je potřeba zvýšit poptávku, třeba zjednodušit restrukturalizační procesy. To, tím bychom se měli v naší práci řídit. A proto první část tohoto návrhu zprávy pana Ďurka se zaměřuje na tyto dvě otázky. V návrhu zprávy se zdůrazňuje, že Komise a členské státy by měly přijmout konkrétní opatření, které by, která by vedla ke zvýšení poptávky a ke zlepšení investičních pobídek. A poté by měl být zřízen mechanismus analýzy, abychom mohli zkoumat um, všechno, všechny faktory, které ovlivňují eh, fungování tohoto trhu. Musíme se snažit také přilákat kvalifikované pracovníky a zmírnit dopady hospodářské krize. A komise a členské státy by proto měly mobilizovat všechny dostupné evropské prostředky na tyto účely. To je první část toho návrhu a druhá část se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, které by měly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti ocelářství. Za prvé, to je zajištění dodávek energie za přijatelné ceny v těch eh, odvětvích, které jsou energeticky intenzivní je cena energií velmi významným faktorem a víme, že ceny energií v Evropě jsou mnohem vyšší než u našich konkurentů. A tento rozdíl eh, v posledních letech ještě narostl. A proto návrh té zprávy volá po co nejrychlejším dokončení energetických trhů a také eh, žádá komisi, aby zajistila bezpečnost dodávek energii. Dále druhý bod se týká ochrany klimatu a dopadu na životní prostředí. Je nesmírně důležité, aby komise se snažila uh, uvést do, soulahu, do souladu ekologické požadavky s požadavky na konkurenceschopnost. A proto by měly zůstat platnosti pravidla, které mají zabránit takzvanému úniku uhlíku do třetích zemí. A dále je potřeba si také uvědomit, že ocel je velmi ekologický materiál, protože může být recyklovaná a je velmi dlouho trvající. A proto je také potřeba podnítit fungování trhu s ocelovým šrotem. A další bod, třetí, se týká právě těch rovných podmínek na globálním trhu. Je důležité, aby Obchodní jednání se odvíjela od principu reciprocity, aby tedy eh, nebyly uzavírány asymetrické obchodní dohody. A je potřeba také zajistit hladký tok e, surovin. A poslední čtvrtý bod se týká vědy a výzkumu a inovací. Návrh zprávy se zmiňuje o tom, že dojde k vývoji nových technologií, které budou potřebné pro to, aby se zmírnily emise CO2. A proto je důležité, abychom podnítili inovace, a to prostřednictvím evropských prostředků a tím, že budou využívány nástroje pro inovace a tím, že se budou používat veřejné prostředky právě na to, aby se modernizovaly používané technologie. Takže mi ještě jednou jménem pana Džurka zpravodaje my eh, už vám poděkovat všem členům tohoto výboru za vaši aktivní účast a také za všechny vaše příspěvky v debatě. Pan Jork samozřejmě rád přivítá jakékoliv nové nápady nadcházejících měsících a rády zapracuje. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, panu kolegovi eh, Vidal Kvadrasovi za eh, zastoupení zpravodaje a za velmi podrobnou informaci, protože stínové, stínoví zpravodajové nejsou přítomni, mohu dát v rámci diskuze slovo postupně, jak, jak se, jste se hlásili do diskuze pan Lange. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, pane Vidale Kvadrasi, v zásadě si myslím, že ta předložená zpráva je správná a kvalitní, protože ty výzvy, které souvisejí eh, s tím, jak udržet eh, existenci ocelářského průmyslu v Evropě, eh, to všechno je tady velmi zdůrazněno, myslím, že je to nesporné. A pokud tady chceme udržet eh, průmyslové kapacity, včetně třeba automobilového průmyslu a eh, průmyslu obnovitelných eh, energií, tak si musíme udržet také konkurenceschopný ocelářský trh. Já mám několik bodů, o kterých bych se chtěl rád zmínil. A sice to, že tady vzniká konkurence mezi ocelářskými podniky v jednotlivých členských státech. Pan Vidal Kvadras eh, hovořil o cenách energii, to je určitě ten faktor, také o různých dotacích. A pokud dochází k poklesu poptávky, tak by nemělo docházet k tomu, že dojde k vyostření eh, konkurence mezi členskými státy, které například se budou přetahovat o kvalifikovaná místa. Takže bychom neměli připouštět, aby eh, se vedl nerovnými prostředky boj o eh, tyto velké zakázky. A také víme, že jsou tady velké ocářské koncerny, které eh, to řídí mimo, ze zemí mimo Evropskou unii a které tlačí na vlády nebo regiony. Jsou to velké koncerny zahraniční, které tady mají také své továrny a které kolikrát rozehrávají tu nerovnou hru eh, konkurenční. Potom eh, otázka restrukturalizace, a to já velmi eh, důrazně podporuji v té zprávě. Všichni víme, že ne každé pracovní místo je možné utržet v ocelářství, takže bude potřeba vypracovávat podrobné restrukturalizační plány a k tomu využívat prostředky z restrukturalizačního fondu, abychom v těchto regionech také například podporuje vytváření alternativních pracovních míst. A třetí bod, a ten je asi klíčový, eh, je inovační politika. Vzhledem k té globální eh, situaci se eh, konkurence přestřela na celém světě. Víme, že ta poptávka už není taková, jako bývala. Bývala z Číny, z Ruska, z Turecka a také Dokonce i v Abu Dhabi teď vznikla nová ocelárna, která exportuje do Evropské unie. A člověk se může ptát, jestli je to vůbec potřeba, aby Evropa dovážela eh, ocel z Abu Dhabi. Ale prostě to tak je. A naší šanci, jedinou naší šancí je pokusit se být inovativní, nabízet eh, přidanou hodnotu, být energeticky Eh, účinný a nabízet produkty, které jsou vysoce kvalitní a obsahují vysokou míru přidané hodnoty. Současně musí být také flexibilní, abychom mohli konkurovat i například dalším, eh, nejenom ocelářským podnikům, ale například i v odvětví umělých mod, hliníku a tak dále. A také je potřeba eh, důkladně eh, zvážit otázku obchodních dohod se třetími státy. Co se týče Ruska, tak víme, že mm, tady probíhá velmi ostrý sbor u Světové obchodní organizace, protože je možné prokázat, že v jejich případě šlo o dumping a zase bychom měli eh, koordinovat naše působení s partnery ve VTO a pokud Eh, je nadměrná produkce oceli, tak to nemůže vést k dumpingovým cenám, která ten trh úplně rozvrátí. Takže jde také o to, jak eh, využít všech možností, které nám obchodní vztahy nabízejí. Nemusíme mít jenom strach z Číny, ale víme, že existují i určitá opravná opatření eh, v mezinárodních organizacích. Což také souvisí s otázkou ekologických standardů v produkci oceli, protože když se podíváme jakých podmínkách se vyrábí ocel, kolik se na to spotřebuje na energie a jaký to má dopad na životní prostředí. Taky tady probíhá nerovná soutěž, která by se měla projevit na eh, dovozu. A za páté jde o účast eh, zaměstnanců. Možná si vzpomínáte na založení EGKS, Evropského společenství ohlí a ucely což se vyznačovalo tím tripartitním přístupem, tedy komisí, zaměstnavateli a zaměstnanci. A víme, že to probíhalo velmi dobře a že byly zohledňovány zájmy všech. Takže je potřeba zapojit do rozhodování zástupce zaměstnanců. Když se podíváme, jak dobře to zatím funguje v těchto odvětvích, tak by se to možná mohlo takto um, fungovat i v jiných odvětvích. A měla by vzniknout taková, takové nějaké fórum za účastí všech tří stran. A to by se mělo promítnout také do toho akčního plánu. Děkuji. Děkuji. Dále se do diskuze přihlásila paní Úskok. Floris vás. Tak, herr ordförande. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že dnes můžeme hovořit o ocelářství a jeho budoucnosti v tomto výboru. Někdy často promlouváme o oblastech, které jsou daleko od průmyslu, který nás zajímá. Když se máme podívat na atmosféru, tak můžeme eh, si zjistit, jak tepe, eh, tepou dějiny a musíme se podívat eh, na ocelářství a nesplést si cestu. Musíme se pustit do reindustrializace Evropské unie. Máme k tomu možnosti a také se domnívám, že máme iniciativu eh, v naší moci a dokážeme možná, aby průmyslové podniky eh, zrealizovaly to, co po nich vyžadujeme. Pan Vidal Quadras hovořil o inovaci. Možná se to objevilo na konci toho dokumentu, není to otázka třídění, ale také hovořil o politice inovací. Ráda bych řekla, že to bude rozhodující pro budoucnost tohoto průmyslu v Evropské unii. Minulý týden Během jedné exkurze do takovéhoto podniku jsem si uvědomila, byl to totiž podnik, který eh, se nacházel blízko severního pólu. A ráda bych řekla, že je to velice kvalitní závod, konkurenceschopný po dlouhá desetiletí, vyrábí kvalitně a zpracovává železnou rudu a také jiné produkty, které doprovázejí výrobu ocely, různé proces, zpracovací procesy, které jsou tady důležité a uvědomujeme si, že ta výroba je opravdu pozoruhodná jsme na špici, dokážeme vyrábět na základě vlastních výrobků a musíme všechno zohledňovat. Uvědomujete si možná, že to je průmysl, který vychází ze surovin a objednávky jsou specifické a průmysl musí zajistit kvalitu, ale nejenom to, také musí zareagovat na velmi individuální objednávky a to je v tomto závodě možné. Musí to být možné i v ostatních závodech Evropské unie a můžeme pracovat ještě lépe. Jak? Jak to oni dělají? Oni mají oddělení, které se zabývají inovací. Je to velice rozvinuté odvětví. Zabývají se rozvojem produktů, a také zpracovávají objednávky německých a italských závodů. Není to jenom ocelářský průmysl, ale je to také závod, kde se zpracovávají nové metody, jak zpracovávat suroviny. Musíme se zaměřit na úsporu energie, jakým způsobem nalézt nové produkty, které by nebyly příliš vysokými které by neměly příliš vysokou spotřebu energie. Jakým způsobem k tomu přistoupit? Myslím, že bychom se neměli soustředit na tom, co se dělalo v minulosti. Musíme se podívat i na to, co je možné změnit. A to také podporuje můj optimismus. Když vycházíme z principu, že je tady vysoký technologický potenciál, Pan eh, Vidal Quadras to řekl, musíme soustředit síly všech, kdo pracují v tomto odvětví. Nejenom zaměstnanci, ale také všichni experti, kteří mají co říci eh, k tomu, co se děje. To je počátek jedné dlouhé cesty, která znamená, že můžeme rozvíjet železářský průmysl v celé Evropě a nejenom na severu. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Ulskok. Další do diskuze se pan přihlásil pan Ena. Mr. Ena, what is yours? Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, je tady zpráva, která existuje a klade prst na určité věci. Předkládá některé návrhy, ale určitě není na úrovni toho, o co tady kráčí. A také v budoucnu se budou muset dělat obrovské škrty. To je to napsáno eh, v tom této zprávě milion eh, pracovních příležitostí. Ve Francii je to 75 tisíc pracovních příležitostí. To jsou pouze 2% eh, všech pracovních příležitostí v průmyslu, ale je to velice důležité právě pro metalurgický průmysl, pro stavebnictví, pro všechny ty, kdo vyrábějí spotřební produkty. A z, těmito 70, z těchto 75 tisíc přímých mm, pracovních příležitostí, z toho patří polovina skupině metal. Myslím si, že bychom měli si uvědomit, jaká jsou tady obrovská nebezpečí pro, tuto, pro toto odvětví do budoucna. Nemůžeme zachovat všechny tyto pracovní příležitosti. Ve jménu čeho bychom to měli udělat? I kdybychom, to, kdybychom do toho vložili všechny prostředky, tak by se nám to podařilo, protože stojí před náma obrovské problémy. První, eh, odkupy, fúze, absorpce. Máte určitého člověka, který se jmenuje Metal, přijde do Evropy, odskoupí tam podniky z penězi bank, nejsou to jeho peníze, čili vlastně to za něj zaplatí zaměstnanci. A on si vezme veškeré vědecké znalosti, know-how a pak to zavře tak ten podnik zavře. Takže e, nechá vlastně na Evropě, aby e, zajišťovala sociální řešení propouštění. Tady je čínská poptávka 2000 a mezi v letech 2003 až 2010 e, v podstatě 2011 už je to 70 poptávky z toho, co bylo oproti tomu, co bylo v roce 2003. Takže my se musíme obracet k čínské poptávce a zítra, až ta čínská poptávka začne klesat a až ty výrobní jednotky, které teď to se, eh, pracují naplno, jak najdou eh, podle vašeho názoru své odbytiště. A Evropský ocelářský průmysl jenom proto, že jsme neučinili už určitá opatření, bude v nebezpečí smrti. Proč? Před první finanční krizí Čína měla k dispozici a díky Evropskému parlamentu jsem se s tím mohl seznámit. 200 tisíc miliard eh, rezervních eh, fondů. A po krizi eh, spousta zemí schudla a teď už je to 4 tisíce miliard dolarů rezervních fondů. Čína může skoupit všechny doly na železo ve světě a může se stát jedním z prvních výrobců železa. Skoupila také koks a e, abychom mohli vyrábět ocelářství, tak je to ze 70% koks a zbytek je energie a práce. Takže se na to podíváme. Mluvme, ho, mluvme o e, nekalé a kalé konkurenci, jak z toho Evropa se může dostat. E, v okamžiku, kde, se, kde existuje celářský průmysl, není žádný respekt vůči životnímu prostředí, k sociálním otázkám a vůbec k čemukoliv jinému. A jsou to velice často stejní roští investoři, kteří budou investovat čínskou vládou, aby znovu vrátili mm, tento průmysl na evropský průmysl a získali co nejvíce peněz. Čili musíme se zaměřit především na suroviny a také na energetiku. Parlament je zodpovědný za to, že jsme vlastně rozložili veřejné služby v energetice a teď se energetika obohacuje a průmyslníci platí daleko více za energii než předtím. Chceme mluvit o lojalitě, pokud jde o hospodářskou soutěž, cena energie není všude stejná, Někdy, někteří dělají, jako kdyby energie byla zdarma. Je tedy nutné, abychom hráli s kartami na stole a je nevyhnutelně nutné, abychom stanovili taková pravidla, která by chránila francouzský osářský průmysl proti útokům nějšku a chránila schánět know-how, který je úžasným právě vymyslíme takové plechy, které se dají měnit a e, transformovat, také e, kolejnice, které prostě všechno e, předčí, všechno předčí v této oblasti a o to všechno také přijdeme. Děkuji. Dále se přihlásil Mr. Rubik. Já vám děkuji, pane předsedo. Evropské ocelářství bude hrát velmi důležitou roli v budoucnosti. Otázka je ale jenom na jakém, kontext, eh, na jakém kontinentu. Chtěl bych poděkovat pana Vidal Kvadrase, který tady zastoupil pana Djorka. Hlavně je potřeba si uvědomit, že musíme něco udělat s tím, aby Evropa byla zase atraktivní pro ta klíčová odvětví, protože to je důležité pro spoustu dalších eh, s tím zpřízněných odvětví pro dodavatele a mělo by, se to, mělo by to stát v středisku našeho zájmu. Já jsem například dnes v novinách četl, že prezident Obama je velmi pišný na to, že evropské ocelářství se přesunulo do Ameriky, protože tam eh, jsou ceny energie asi o třetinu levnější než v Evropě. A víme, že mm, Evropa tady platí velmi vysoké ceny protože větší energii dováží. A proto bychom eh, se na tím měli zamyslet, eh, co s tím a musíme také zohlednit eh, změny klimatu a potřebu snížit emise CO2 a přitom, aby to neznamenalo úpadek našeho průmyslu. V konečném důsledku rozhoduje vždycky spotřebitel a my rozhodně chceme zabránit tomu, aby ocelářství úplně zmizelo z evropského kontinentu a proto by také bylo dobře, aby si spotřebitelé uvědomili, že například nakupují ocel, která je ekologicky eh, kvalitnější, lepší, protože nevedla k produkci tolika emisí, že tím přispívají k udržitelnému rozvoji, k ochraně životního prostředí a že je přitom kvalitnější než ta od konkurentů. Takže například eh, ve vztahu k Indonésii Eh, bychom měli hovořit o trade facilitation, tedy o usnadnění obchodního vztahu. Měli bychom vyjednat výhodné podmínky v rámci eh, toho jednání z Doha. Pokusit se usnadnit cestu evropskému vývozu a také v rámci rámcového programu pro vědu a výzkum a horizontu 2020 bychom měli hledat eh, nějaký způsob, který by nám umožnil vyvážet ty nejlepší a nejkvalitnější výrobky nebo pocházet udržitelné produkce a které nám možní se prosadit na zahraničních trzích. Podle mě eh, je tato zpráva eh, určující pro budoucnost ocelářství v Evropě a já bych byl Velká Gartová tuto zprávu dostala, také si pečlivě přečetla. Děkuji. Dále se přihlásil Mr. Prody. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dle mého názoru se jedná o velice zajímavou zprávu a já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Je zde však potřeba některé věci dále rozpracovat, dále prohloubit, protože já se domnívám, že je naprosto nezbytné, aby Evropská unie si zachovala svůj ocelářský průmysl, který bude odpovídat i minulosti v Evropě. My jsme doposud reagovali v tom smyslu, že jsme jaksi nebrali ohled na veškeré souvislosti. Já, eh, podobně jako pan zpravodaj, jsme bojovali o směrnici o demontáži lodí. Velice jsme o to bojovali, protože bylo zřejmé, že lodě jsou důležitým zdrojem železa a ocely a nemůžeme si v žádném případě dovolit, eh, aby toto odcházelo do Asie, protože to zde potřebujeme my, já tady s uspokojením konstatuji, že mm, ve finále i loď Costa Crociere, tedy ten, mm, to plavidlo, které stroskotalo o ostrova del Giglio, následně byla odtažena k demontáži na evropské eh, pobřeží, což bude představovat desetitisíce tun ocely, které mm, mohou následně být k dispozici našemu průmyslu. Tudíž toto je celý tento komplexní systém, který my musíme opečovávat a musíme se snažit o co nejlepší využití. Ono také zde můžeme mít některé technologie, které třeba vůbec nebudou se už odvíjet od uhlíku, ale třeba od vodíku a které také se můžou stát velice důležitými pro produkci ocely. Já se tedy domnívám, že opravdu do těchto věcí musíme investovat, protože, mm, jak jsem říkal, bez tohoto průmyslu se neobejdeme a mm, vidíme to mimo jiné i v Itálii, že se jedná o průmysl, který by měl stát skutečně v popředí, měl by být jakýmsi pionýrem produkce oceli na celém světě. Děkuji. Děkuji panu Prodymu. To byl poslední přihlášený eh, do této diskuze a požádal bych o slovo zástupce komise, pokud máme. Jo, okay. Eh, thank you very much. Eh, Děkuji vám za to, že se mohu vyjádřit také na tomto výboru. Já bych chtěl poděkovat za předložení návrhu té zprávy. My jako Evropská komise Naprosto souhlasíme s těmi čtyřmi hlavními kroky, které tady byly identifikovány, které jsou potřebné pro zachování kon- konkurenceschopnosti ocelářství v Evropě. Samozřejmě, jak už bylo řečeno, není to jenom ta současná krize, kterou se ocelářství prochází. Víme, že od začátku krize se šlo ocelářství o spoustu pracovních míst. Evropa kdysi bývala největším producentem eh, oceli na světě, zatímco dnes eh, naše výroba představuje asi 11 toho celosvětového eh, té celosvětové produkce. Víte, víme, že Čína teď například vyrábí asi 50 produkce, další z těch okolních zemí, jako je Rusko, Ukrajina, Turecko, Eh, ve Spojených státech, teď došlo k obnově ocelářství v důsledku toho břidlicového plynu a já si myslím, že ty čtyři kroky, které tady byly eh, uvedeny, jako mít eh, kompetitivní systém cen energií a dále dobré uvedení do souladu ekologické politiky a konkurenceschopnosti, zajistit rovné podmínky a investice do vědy a výzkumu a inovací. To jsou ty čtyři hlavní oblasti, které pokud budou dobře fungovat, tak by nám měly umožnit vytvořit správný rámec pro udržitelné ocelářství v Evropě. A dovolte mi ještě, abych se vyjádřil k tomu, co říkali jednotliví eh, členové tohoto výboru. Pan Rybik například hovořil o důležitosti toho, že je potřeba spotřebitelům poskytnout eh, relevantní informace. Možná jste si také všimli, že v tom akčním plánu, který komise připravila, je jedním z opatřením eh, vytvoření standardů norem pro udržitelnou ocel, tak aby zákazníci byli schopni rozlišovat mezi ocelí, která přichází z Číny a ocelí, která je z Evropy. A potom k tomu, co říkal pan Prody, ten mluvil o tom sekundárním trhu s materiály, což eh, eh, přispívá k recyklaci. A jak víte, v rámci programu pro vědu a výzkum bude také několik položek, které v příštím roce 2014 a 2015 budou uvolněny právě na to, jak posílit recyklaci v celé řadě oblastí, včetně ocelářství. Takže tady zase budou vznikat nové příležitosti pro vzrůst podílu eh, recyklace v Evropě. My souhlasíme s tím, že recyklace je dobrá právě z těch eh, důvodů, které jste uváděl, protože je to méně nákladné, je to také eh, ekologičtější a proto je tady velký potenciál. Ten příklad lodí, které se mimo Evropu rozebírají, tak to je velmi relevantní, takže bychom měli zajistit, aby tady byla dostatečná infrastruktura, která by vedla k oživení tohoto sektoru. Jinak ale souhlasíme s těmi čtyřmi hlavními oblastmi a máme nějaké menší připomínky, ale ty asi nebudu říkat tady, ale pošleme je přes sekretariát zpravodaj. Uh, jestli pan Vidal Kvadras v zastoupení zpravodaje chce udělat zhrnutí závěru této diskuze? Jo, Mr. Kvadras? Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já můžu pana Džurka zastoupit v tom, že jsem to celé uvedl, ale teď, když budu mluvit, tak to všechno dělám na vlastní odpovědnost a nemluvím teď eh, jako hlasná trouba pana Džurka a samozřejmě ty moje připomínky jsou se španělským přízvukem a ne s maďarským přízvukem. To napodobit nedokážu. Zpráva pana Džurka je podle mě výborná, což on sám za sebe asi říct nemohl, ale já to klidně říct můžu, protože on tam e, zmiňuje všechny ty věci, o kterých jste také mluvili vy ve vašich vystoupeních. A možná bychom ani neměli být tak pesimističtí. Je pravda, že eh, jsme přišli o tisíce pracovních míst eh, v tom ocelářství v Evropě, ale Evropa je pořád druhý největší producent na světě. Takže bychom neměli být tak pesimističtí. Pořád jsme velmocí. Naše konkurenceschopnost utrpěla v poslední době, proto jsme přišli o tolik pracovních míst. A to proto, že naše konkurenti mají levnější energie, to je nefér. Samozřejmě to je nekalá obchodní praktika. Oni také nedodržují všechny ty pravidla na ochranu životního prostředí nebo sociální práva pracovníků. A máme eh, řadu dalších interních problémů, jako je, jsou daňové úniky u DPH. a proto je to tak akutní. Myslím, že pan Djurk ve své zprávě se zaměřuje na správné věci. Víme, že energie představují 40 ve výrobě ocely. A s tím tedy musíme něco dělat, také s inovacemi. To, jsou, to je naprosto nezbytné. Paní Oskok to také řekla velmi výstěžně. A sice, že v této době bychom se měli držet toho, eh, co dělají na severu. Ta, to moudro přichází ze severu, i když možná slunce přichází z jihu. Paní Úskok říkala, že nemůžeme si jenom stěžovat a e, neustále e, lkát nad tím, jak se nám daří, ale musíme hledat nové produkty a vytvářet nové hodnoty. Já si nemyslím, že protekcionismus je správným řešením. Zkušenost ukazuje, že státy, které jsou protekcionářské, škodí samozřejmě těm ostatním, ale nejvíce škodí sami sobě. A proto ta volání po ochranářských opatřeních, což možná je míněno dobře, tak to není správné a neměli bychom to vyslyšet. Pokud chceme chránit naši konkurenceschopnost, tak to ani jinak eh, nejde. Já si nemyslím, že by to bylo dobré pro naše ocelářství a pro ekonomiku obecně. Tolik tedy eh, k mému shrnutí. Doufám, že pan Djurk by s tím souhlasil. A jak říká on sám, musíme společně na této zprávě pracovat, protože to je příklad toho, jak musí Evropa reagovat na mnoho těch ehm, škodlivých dopadů, které jsme utrpěli v důsledku hospodářské krize. Děkuji eh, panovi Del Quadras za španělsko-maďarský španělsko-maďarskou spolupráci, zvládnutí zastoupení v zastoupení a eh, tím i pomoci, že jsme tento mm, bod mohli probrat Eh, jen upozornění, že deadline pro pozměňovací návrhy je 13. listopadu ve 12 hodin, čili docela krátký termín pro pozměňovací návrhy. Tímto končím tento bod a můžeme přistoupit eh, k bodu 5 a to je vysoká společná, úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé unii velmi významný bod a na úvod bych požádal zpravodajku navrhovatelku paní Pilar del Castillo Vera o úvodní slovo. Muchas gracias, presidente. Eh, vamos a debatir. Eh, děkuji, pane předsedo. Už po druhé budeme jednat, protože předtím proběhla výměna názorů k tomuto návrhu směrnice. Evropské komise má za cíl, jak řekl pan předseda, rozvinout celou řadu opatření, abychom zaručili vysokou společnou úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Evropské unii. Je to téma, které je spojeno s mnoha otázkami a tématy, o nichž jednáme. Nejenom v Evropské unii, ale v dalších krajích světa. Je to diskuze nesmírně intenzivní a také se rozhovory vedou ve veřejném mínění a v masmediích. 1. října jsme měli první debatu na toto téma s cílem přinést příspěvek, provést určitou revizi několika e, aspektů návrhu komisy s dvěma zásadními principy. Za prvé, efektivita a za, druhou, za druhé e, důvěryhodnost z hlediska e, efektivity. Domnívám se, že chceme-li opravdu rozvinout vysokou úroveň bezpečnosti našich sítí je od samého prvopočátku nutné zanalizovat jednotlivé aspekty návrhu komise, které nespadají pouze do pravomoce našeho výboru ITRE, ale které spadají do pravomoci jiných výborů. Nicméně se mi zdálo být důležité sdělit naše stanovisko k této zprávě, která bude přijata výborem pro průmysl, pokud jde o pole působnosti této směrnice. Návrh komise příloze 2 říká, že jde o povinnosti všech dodavatelů služeb. Definice také není příliš přesná. Tato definice zvyšuje eh, komunitární byrokracii. A pak je svízelné se, na, se obracet na veřejné služby, veřejné orgány, protože může Veřejné, veřejné orgány to mohou velice těžko v podstatě řídit, když operátoři, všichni provozovatelé, kteří mohou zasáhnout, jsou vlastně všichni provozovatelé eh, informačních sítí. Takže podporujeme takové řízení, které si nevšíma pouze rizik, ale které také se věnuje dialogu a dvojsměrným, dvojsměrnému poradenství mezi jednotlivými hráči na trhu. Chceme-li opravdu efektivní systém, pak jej nemůžeme založit pouze na systému ratingu. A z tohoto důvodu, podle mého názoru, povinnosti a to, co máme v kapitole 4, by se měly soustředit na kritické služby, které jsou podstatné pro dobré fungování naší společnosti. Energetika, doprava, zdravotnictví a finanční trhy. A mé návrhy pozměňujících návrhů vlastně jdou tímto směrem, tomu odpovídají, jsou-li tady odvětví, která nejsou začleněna do těchto kritických infrastruktur, které jsou podstatné a pak operátoři v tomto eh, odvětví voluntaristicky chtějí eh, zaznamenávat incidenty, pak to samozřejmě udělat mohou, ale my tady mluvíme o povinnosti a nikoliv o eh, dobrovolné účasti. Ta povinnost by se omezila jenom na tyto služby a především na tyto kritické infrastruktury, pokud jde o veřejné, orgány veřejné zprávy. Já se domnívám, že bychom měli dospět k rovnováze mezi povinnostmi, které již existují, když se, když se podíváme na správce, tedy veřejných sítí, a na stimulace které by chtěl parlament eh, vytvořit, abychom dospěli k určité rovnováze. Měli bychom požádat eh, orgány veřejné zprávy, aby eh, správným způsobem spravovali vše, co je zaznamenáno pod článkem 14. A také kontrolní systém v článku 15, aby se zajistila vyšší efektivita a mám-li skončit tedy s touto částí, která je spojena s efektivitou Výbor navrhuje vytvořit kompetentní orgán, který by byl pověřen kontrolou eh, aplikace směrnice. Musí to být pružné a v každém členském státě existuje jiný model strategie z hlediska eh, kyberbezpečnosti, bezpečnosti sítí a informací. Jsou tady také různé orgány pro kontrolu v jednotlivých odvětvích. Zdálo se mi být eh, vhodné, že by bylo možná dobré vytvořit nový kontrolní orgán, ale lepší by bylo ještě jednotné jednotný orgán, který by, zam, který by kanalizoval jednotlivé informace, takové to jednotné uh, okénko, u kterého by se vše scházelo. Zahrnující všechny státy, všechny sítě. Já tedy podporuji stejnou logiku. Víme, že členské státy mohou mít různé struktury v mnoha případech. Jsou to veřejné nebo soukromé orgány, někdy je to smíšené, někdy je to vnitrostátní dopad, někdy je to regionální dopad, někdy je to odvětvová zodpovědnost a někdy prostě ten model zprávy věcí veřejných eh, v eh, oblasti bezpečnosti sítí je odlišný v, roz... v jednotlivých členských státech. Můžeme aplikovat různá kritéria, politická i jiná podle toho, jak si to členské státy zvolí. Některé členské státy se již na tom podílejí v, rám, e, v mezinárodním rámci na různých sítích, na různých fórech a to prostřednictvím, e, tedy prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které předkládám, se pokouším zajistit existenci eh, něčeho, co by zajistilo ekonomické služby v, v ty základní služby, které jsem zmínila na počátku svého příspěvku a které by pokrývaly ty hlavní čtyři oblasti. Aniž bych eh, se zmiňovala o dalších aspektech, které jsou upraveny členskými státy různě. Myslím si, že bychom měli zharmonizovat to, co je nutné a také musíme zajistit jistou pružnost, pružnost, která je nutná. Protože to, co již funguje, funguje dobře, podle stanoviska jednotlivých členských států. A mluvila jsem také o důvěře. A o tomto bodě nebudu příliš dlouho hovořit, protože jsem mluvila o efektivitě a to si myslím, že je to nejdůležitější.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 First is... Děkuji a nejprve si vyslechneme stínové zpravodaje a tu sice pana Ivajlo Kalfina. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve rád začal tím, že bych chtěl velice poděkovat paní Del Castillo za její velice komplexní zprávu a s potěšením konstatuji, že uvažujeme stejným způsobem, když se zaobíráme touto důležitou směrnicí. Chtěl bych ale říci, že Mám k tomu jednu připomínku. Je tady poněkud zvláštní rozdělení mezi výbory parlamentu, ale to už je daná věc a musíme s tím pracovat. Dobrá, několik připomínek. V zásadě akceptují přístup navrhovaný paní zpravodajkou. Nejprve ale k oblasti působnosti. Já se vás souhlasím s tím, že je potřeba do směrnice zahrnout veřejnou zprávu a je potřeba mít zde povinnost oznamovat případná porušení. Zároveň ale si nejsem zcela jistý, zda ehm, můžeme tady takto zahrnout ty firmy podle odvětví spíše než podle služeb. Abych uvedl příklad, když si vezmeme třeba finanční služby, tak potom se tady nabízí otázka, zahrneme tam platební platformy nebo ne. Potom tady je celá řada problémů související s tím cloud computing, poskytovatelé služeb a tak dále a tak dále. Ale jsem přesvědčen, že můžeme určitě najít ještě nějaký souhrnější přístup, abychom nenarušili tu oblast působnosti. Také souhlasím s paní Del Castillo, že je naprosto mm, zbytečné, aby tam byla povinnost, aby všichni oznamovali porušení. To by bylo nezvládnutelné. Druhá věc. Dále si musíme také vyjasnit, v jaké chvíli je potřeba hlásit incident. Protože jde tady o to, že některé podniky eh, by možná předstíraly, že tady bude zvýšená zranitelnost když bude to hlášení dříve, ale na druhé straně nesmíme umožnit jenom čistě statistické hlášení ve chvíli, kdy ten problém už nebude existovat. Čili opět i zde musíme nalézt vhodné změní tak, aby to bylo mm, to hlášení včasné, ale zároveň to nezvyšovalo zranitelnost toho systému, který je vystaven útokům. A další věc týkající se toho oznamování, musíme vytvořit obousměrný tok informací. To znamená, nejenom firma musí hlásit příslušnému orgánu, ale zároveň oni, ty podniky musí být také informovány ze strany příslušného orgánu, jaká opatření byla učiněna. Čili musí se jednat o komunikaci obousměrnou. Dále, eh, naprosto souhlasím s tím, že musíme mm, posílit tu potřebu a zajistit, že tady budou nouzové týmy, které budou připraveny non-stop, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu ve všech státech. Také zcela souhlasím s tím konceptem jednotného kontaktního místa pro hlášení incidentů. Pochopitelně, ideálně bychom chtěli mít jednotné kontaktní místo pro celou EU, ale to nebude možné, bohužel, v této fázi. Čili při nejmenším, alespoň v každém členském státě by mělo být jednotné kontaktní místo. Eh, musíme si ale uvědomit, jak to vypadá v různých zemích, protože třeba eh, v těch zemích se můžou zcela lišit přístupy k internetu. Může tam být úplně jiná, jiná kultura, takže měli bychom nastavit stejný způsob, jak se bude přistupovat k těm kontaktním místům. Potom další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že možná bychom měli sem zahrnout nějaký text o tom, že je potřeba mít otevřené mezinárodní standardy pro bezpečnost. Opřed jako dobrý příklad bych zmínil Senelak nebo ETCIS a vytváření otevřených minimálních standardů s nějakými konkrétními doporučeními pro malé a střední podniky. To by bylo velice vítáno. A konečně poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že tato směrnice pochopitelně by neměla zasahovat do toho, co už tady máme jako povinnosti ohlašovat mm, ochranu osobních údajů a také co se týče balíčku Telkos, balíčku v oblasti telekomunikací, tedy tam, tam tu povinnost hlášení incidentů je opravdu potřeba, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny podniky. Děkuji. Další stínový zpravodaj, eh, pan Kreutzmann. Já bych jen vás chtěl všechny požádat, abyste omezili zhruba na tři minuty, protože už se dostáváme trochu do časového presu. Mr. Kreutzmann. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. po té, co by výboru pro vnitřní trh už předloženy pozměňovací návrhy, tak bychom se měli intenzivně zabývat touto zprávou, zaměřit se na eh, odsouhlasení, přestože asi je tady na několik málo oblastí, které spadají do exkluzivních eh, kompetencí. Já bych chtěl poděkat paní zpravodajce, paní Del Castillo. Myslím, že připravila dobrý základ pro další diskusy. Já sdílím celé řadě bodů postoj, jaký má paní zpravodajka, že nebudu zacházet do těch podrobností. Chci zejména přivítat návrh k oblasti působnosti a k definici, zapojení všech internetových aktérů, jak navrhuje komise, mi podle mě míří trochu mimo. Došlo by k Eh, nezamýšleným eh, negativním eh, dopadům. Myslím, že to zdražuje poskytování těchto služeb, komplikuje také jejich poskytování. A co se týče zásobování energiemi nebo dopravy, tak tam to úplně neplatí. Myslím, že jde hlavně o to, jak zajistit přístup k datům a to by se mohlo odvíjet od nařízení pro ochranu osobních údajů. A dále by bylo dobré zřízení například dalších kompetentních míst, aby to šlo lépe koordinovat na evropské úrovni, aby existoval nějaký single point of contact. Tím by mohly dále přetrávat jak formální, tak neformální sítě a různé troje informací. Co je také důležité pro mě osobně je proto, aby tady byla eh, definována rizika a případy, tak aby to šlo přímo aplikovat praxi. Myslím, že nepotřebujeme nutně vytvářet nové akty přenesené působnosti. Jde hlavně o to, jak zjednodušit dodržování všech těchto eh, pravidel. Ta by měla být přiměřená, ale mělo by to být posuzováno případ od případu od těch kompetentních míst. Chtěl bych také pozvodit k hlubší spolupráci, což by mělo znamenat, že bychom měli ehm, zachovat ehm, přiměřenost, měli bychom se snažit o to, abychom nezvyšovali břemeno pro některé, co se týče regulace a byrokracie, a také to může mít eh, finanční důsledky. Také by to nemělo fungovat pouze jako jednosměrná ulice, neměli by ten občané hlásit úřadům, ale měl by eh, fungovat i feedback. Jinak se těším na další spolupráci s paní zpravodajkou a s dalšími kolegy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji další paní Anders Dotter. Thank you, Chair. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, také já bych chtěla poděkovat paní Del Castillo za její souhrnou zprávu. Já jsem už vyjádřila svůj nesouhlas s touto směrnicí na předchozí schůzi. Také jsem spochybňovala legitimitu eh, členských států v oblasti bezpečnosti sítí. Samozřejmě je zřejmé, že určitě nechceme mít naši budoucnost v takovém prostředí, kde eh, ministerstva si jen tak eh, zahrávají a celý tento prostor je vnímán jako mm, prostor pro hry příslušných organizací. To jsou velice znepokojivé věci. Naše vojenské a ozbrojené složky vytvářejí takové prostředí, že internet se stává nebezpečným a nedůvěryhodným. A e, když budeme říkat, že toto je otázka členských států, tak nic mě nepřesvědčuje více o zásluhách stav evropského bezpečnostního projektu než situace na internetu. Ano, je pravda, že lidé mého věku si možná už nepamatují na studenou válku a Evropská unie často je vnímána jako poměrně problematická, tedy její legitimita. Ale eh, jestliže vidíme, že třeba místo předsedové Evropského parlamentu publikují zprávu, kde se říká, že žádní lidé mého věku nedůvěřují Evropské unii, to výrazně narušuje důvěryhodnost celého systému. Takže toto všechno jsou velice důležité otázky. Jakým způsobem zajistíme důvěryhodnost našich a bezpečnost našich sítí? Nemůžeme eh, budovat důvěru jestliže eh, se pohybujeme v takto nezabezpečeném prostředí, kde si bezpečnostní agentury pohrávají s normalizačními orgány, kde se budují různé spyvery, eh, kdy lidé pracují za to, promiňte, platí za to, aby operační systémy nebyly bezpečné. To jsou velmi důležité otázky do budoucna. Je velmi problematické eh, budovat nějaké sítě pro zástupce států a vlád co se týče eh, těch týmů, skupin pro reakci na počítačové hrozby, to je také velice problematická otázka. Podle zprávy by jednotné kontaktní místo nemělo být napojeno na ministerstvo obrany. Já pocházím ze Švédska a v naší zemi jsme veškerou odpovědnost za tyto věci předali vojenským složkám. Eh, chceme budovat důvěru na trhu, ale Nikdo nebuduje důvěru ve, válečných zónách a my nechceme, aby se to samé stalo i s internetem. Pro Evropskou unii je naprosto zásadní, aby propagovala toto sdělení. Na poslední schůzi pan Eiler hovořil o vertikální transparentnosti a o tom, jak bychom měli bojovat eh, s bezpečnostní a nedůvěrou. Transparentnost je velice důležitá. Problém ale je, že nevím přesně, kde vlastně začít pracovat na tom návrhu komise, protože jeden z důležitých odborníků říká, že celý ten návrh je toxický a, a že by komise měla přijít s úplně jiným novým návrhem, který bude lépe odpovídat realitě. Také mě poměrně znepokojuje to, že se říká, že by měl být snížen počet subjektů zapojených do této směrnice protože to množství tlaku, které tady vidíme na všech úrovních eh, vojenské složky, bezpečnostní složky, tak to vše volá po více transparentnosti na všech úrovních konkrétní. Množství uh, hlášení incidentů, to by mohl být problém. To je podle mě jeden z nejvíce problematických pozměňovacích návrhů. My tady hovoříme o přínosech tzv. big data už několik let, těch velkých dat, ale eh, přitom to je něco, co způsobí, že naši občané a naše firmy budou více zranitelné. Mm, takže big data určitě není, není, není to v pořádku, tohle to jsou velice zvláštní argumenty. Také výrobci databází přicházejí s určitými argumenty a naopak oni by spíše měli být rádi, když tady bude hodně incidentů, protože to jim zajistí jenom větší trh, na které mohou prodávat. Zároveň ale, jestliže tady nastavíme tento eh, rámec a budou to kontrolovat bezpečnostní a vojenské složky, tak tomu nikdo věřit nebude. Oni vytvořili eh, komplex, který stál 25 miliard dolarů a hm, přitom je využíván pro, pro různě hackerské činnosti a hm, přitom by to mělo být něco, co je stín si bezpečnost v bankách a chceme, my přece chceme věřit našim poskytovatelům služeb. Takže problém je ten, že nikdo si nebuduje svou budoucnost ve válečných zónách a toto je problém, který bychom měli vyřešit a přitom bohužel se ne, nepohybujeme směrem k řešení a já jako mladý člověk, občan Evropy, jsem z toho smutná. Eh, děkuji. Dále se stínových zpravodajů paní Ford. Flores, yours. Eh, oh. Sorry. Ford. I'm sorry. That Couldn't work out who they were You're pretty, Roger, but not that pretty. um, I'd like to thank the rapporteur. Eh, já chci poděkovat eh, paní zpravodajce za tuto eh, zprávu. Víme, že jsou určité sektory, kde bezpečnost dat je naprosto zásadní a pro nás, pro všechny. Europol nám ukázal několik velmi zajímavých příkladů v nedávné době, které také trochu nahánějí hruzu Například, eh, kdyby eh, hakeři se dostali do těch dopravních systémů nějakým zločinným záměrem, tak by došlo ke katastrofě. Takže bychom to měli mít na paměti. A paní zpravodajka na to velmi dobře upozorňuje. Specificky se věnuje tomu, které sektory bychom do toho měli zahrnout. A aby byly co nejlevatnější, mám několik poznámek. V článku 7 Možná, že to je eh, problém s překladem. Vy tady navrhujete a v angličtině se říká, aby každý sektor měl svůj eh, vlastní vlastní CERT. Možná jste měl na mysli, aby v každé země si to vybrali sami, ale aby jich nebylo tolik. Takže tady bych to chtěla, eh, tu formaci změnit. A k roli Europolu podle mě komunikace s Europolem probíhá prostřednictvím národních eh, jednotek, takže CERT bude probíhat prostřednictvím té policie a ty budou komunikovat s Europolem. Možná, že by bylo dobře, aby to zůstalo i nadále. Nechceme, aby Europol měl širší pravomoce, než má v současnosti a šel nad rámec této komunikace, tak mohlo být komplikované k těm prováděcím nebo A k tomu přenesené pravomoci. Vidím, že jste to tady e, eh, e, eh, změnila. Některé jste na ty prováděcí. Já si pořád myslím, že jich je e, příliš. To je také citlivá věc a proto bychom měli přesně vědět, jaké rozhodnutí tady přijímáme a jaká rozhodnutí přenášíme na někoho jiného. Nechceme, aby docházelo k přílišnému přenášení těch pravomocí někam jinam, bez toho, aby to eh, bylo transparentní. A k povinnostem členským státu u článku 14. Já vím, že na IMKU zpravodaj navrhoval odstranění slov veřejné orgány, aby to byly pouze tržní operátoři. Ale já si myslím, že pokud přiroze dáme najevo, že ti tržní operátoři musí tyto zprávy poskytovat, ať už jsou veřejně, eh, vlastní veřejnými orgány nebo soukromníky, tak eh, to stačí. Zase jde o jejich působení na tom trhu. A u článku 14 ještě další věc. Tam jde o to, co členské státy mají dělat. České státy nemůžou vlastně zajišťovat, aby každý informoval. Oni mohou za vést příslušné mechanismy, aby k tomu mohlo docházet, ale zase nemůžu, nemůžou dohlížet na to, aby všichni operátoři to skutečně dělali. Oni můžou vytvořit patřičný systém, ale to jeho fungování zase eh, úplně stoprocentně zajistit nemůžu. Takže tady bych tu formulaci také změnila. U článku 16 je vyjádřena pochybnost nebo starost o to, aby docházelo ke standardizaci aby nevznikaly různá pravidla pro různé zprávy. Nám se líbí tato formulace, ta interoperabilita. tak abychom tam dali eh, něco, aby, tam, aby to bylo v souladu s rozhodnutím mezinárodních organizací, tak aby to, co se dělá v Evropě, eh, odpovídalo i eh, tomu, co se odehrává jinde ve světě. Takže celkově je to velmi dobré a několik malých formulací bychom tady chtěli změnit. Děkuji těším se na vaši spolupráci. Děkuji a nyní jsou kolegové, tak jak se hlásili do diskuze, eh, pan Cukalas. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já si uvědomuji, jak eh, velké úsilí do toho bylo vloženo. Už jsem to říkal také 14. října ale tak si myslím, že to, co navrhuje komise, teď čím dál tím více získává podobu kompromisu, který je roztříštěný a neúčinný. A proto si myslím, že ta že to spíše vyhovuje byrokracii, která v komisi panuje. Protože každému komisaři se podařilo si tam Eh, uchovat své políčko eh, pravomocí, spíše než aby se vytvořil koherentní celoevropský systém. Abychom zabezpečili sítě pro naši ekonomiku, což eh, nezbytně potřebuje. V posledních měsících došlo k několika útokům, velmi nebezpečným, je možné, že cíle se dokázaly ubránit docela dobře, ale musíme si uvědomit, že to není možné považovat za výlučně národní záležitost. V tom útoku na Vodafone v Německu došlo ke ztrátě dat o dvou milionech eh, občanů. Ten další útok se týkal americké společnosti, kdy unikly, unikla data o 38 milionech eh, jejich klientů. Nebylo to tedy tolik, kolik eh, oznámila sama eh, společnost. Došlo také k prozrazení programovacího klíče nebo kódu, což by umožnilo další a mnohem rozsáhlejší útoky v budoucnosti. Já si myslím, že ta opatření, která v těchto případech zvolila komise, slouží spíše jejich zájmům a těm silnějším státům, které si myslí, že mají vlastní silné mechanismy na svou obranu. Ale, jak vám řekne jakýkoliv odborník, bezpečnost počítačových systémů je stejně vysoká, jako je ochrana toho nejslabšího článku. Každý v Evropě si myslí, že jeho vlastní sítě jsou výborně chráněny a že nepotřebujeme nějakou celoevropskou koordinaci nebo celoevropský systém. A každý z těchto lidí má stejnou dělá stejnou chybu jako v případě té hospodářské krize. Na závěr chci říci, že neustále vznikají různé ad hoc eh, struktury, ale Enisa přitom by k tomu mohla zaujmout celostní postoj, mohla by pomoci zejména menším členským státům, aby vybudovali bezpečnější infrastrukturu. Paní Del Castillo už předložila některá pozměňovací návrhy a i já se o to pokusím svými vlastními návrhy a doufám, že se nestane to, že by došlo k narušení našich informačních technologií. Okay, thank you. Next. Děkuji vám, pan Helmer. Děkuji vám. Pane předsedo, já bych chtěl zareagovat na to, co říkala naše zpravodajka, ale ještě předtím bych chtěl nabídnout k zamyšlení pan Anders Dotil po jejím velmi dlouhém vystoupení. A sice je to jedno e, takové pořekadlo, které eh, říká, pokud eh, jste paranoidní, tak to ještě pořád neznamená, že vás někdo nešpehuje. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce. že si velmi vážnými zprávy, že bychom měli usilovat o zlepšení spolupráce mezi orgány členských států, že jste proto, aby se nevytvářel nový evropský orgán. My jsme u nás kdysi měli premiéra Johna Majora a on říkal, možná ho necituji přesně, že pokud je odpovědí více byrokratů, tak se neptáme na správnou otázku. A s tím chci souhlasit, myslím si, že propojování a spolupráce mezinárodním orgány musí být flexibilnější, účinnější a eh, určitě to bude také levnější, než abychom vytvářeli nějakou novou byrokracii. Takže bych chtěl zejména eh, podpořit eh, tuto poznámku zprávy paní zpravodajky. Děkuji. A nyní vyjádření, požádal bych o vyjádření komise. Commissioner, yes. Um, thanks very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den. Já se jmenuji Giuseppe Biamonte a jsem vedoucí oddělení pro bezpečnost, který má na starosti směrnici NSA Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za velice dobrou zprávu, která ukazuje velmi dobré pochopení našich záměrů a toho, z čeho jsme vycházeli při přípravě našeho návrhu. Domnívám se, že jsme víceméně na jedné lodi. Myslím si, že zpráva sama o sobě obsahuje celou řadu podnětů, myšlenek, které by nám možná mohly pomoci vyřešit některé složité body, některé problémy na radě. Chtěl bych říct, že nemáme nic proti tomu, abychom měli více než jeden národní eh, příslušný orgán a více než jeden CER, skupinu pro reakce na počítačové hrozby. Co nám ale velice leží na srdci, je jednotné kontaktní místo, které by usnadnilo komunikaci na evropské úrovni. Dále si také myslíme, že eh, to, co je ve zprávě uvedeno o povaze, tedy těch informací, které by měly být sdíleny, mm, že to jsou také velice rozumné podněty. A také co se týče pravidel pro oznamování a zveřejnování incidentů, i zde souhlasíme s tím, že je to potřeba velice pečlivě zvážit a promyslet, neboť je to velice citlivá záležitost. Jedna věc v reakci na to, co řekl pan Helmara. Mám pocit, že tady došlo k určitému nedorozumění, protože my, my tady nenavrhujeme žádný nový orgán. My navrhujeme mechanismus spolupráce. Když jsme vytvářeli, připravovali posouzení dopadů, tak jsme určitě nechtěli vytvořit žádný nový orgán NIS, čili snažíme se vytvořit spíše nějaký mechanismus spolupráce, který by zahrnul ty stávající orgány NIS a možná vytvořit nové orgány NIS, protože ne všechny státy mají již takovéto orgány vytvořeny. Potom je zde jedna další věc, kde bohužel zpravodajká komise zcela nespolu, spolu nesouhlasí a to je oblast působnosti řízení incidentů a řízení rizik a požadavky na oznamování incidentů. Paní zpravodajka navrhuje omezit oblast působnosti a aby tam tady ty požadavky se nestahovaly na to, čemu říkáme Internet Enables. My se domníváme, že tady je potřeba se zaměřit na ty klíčové internetové společnosti, které jsou naprosto zásadní v rámci digitálního prostředí. Domníváme se, že toto by byla chyba, a to z několika důvodů. Za prvé, jde o to, že tyto firmy skutečně sehrávají naprosto zásadní úlohu v rámci digitálního prostředí. Poskytují celou řadu komunikačních služeb, um, v rámci již také tradičního prostředí dále také mm, nabízejí znalostní a obsahové platformy, které mohou být naprosto zásadní. Jsou to třeba nějaké vyhledávače nebo platformy pro sdílení obsahu, které se staly naprosto nezbytnými, naprosto zásadními v našem digitálním věku. Také ehm, hrají důležitou úlohu v rámci elektronického obchodování a rovněž mají velice důležité zdroje, které jsou naprosto zásadní pro bezpečnost a fungování celého internetu. Je zde ještě jedna věc, kterou jsem již zmínil, a to je tedy zajištění rovných podmínek. V rámci článku 13a rámcové směrnice o telekomunikacích tradiční operátoři eh, telekomunikačních služeb a sítí podléhají těm požadavkům na zprávu sítí, to znamená tedy řízení rizik a hlášení incidentů. Je zde ale celá řada takovýchto firm, které mm, vstupují na trh, který byl tradičně rezervován telekomunikačním společnostem a nejsou třeba usazeny v Evropě. Velice často jsou to americké firmy. My si tady myslíme, že by byla se na o promarněnou příležitost, eh, kdybychom toto promeškali, protože je velice důležité regulovat zprávu eh, rizik a hlášení incidentů u těchto firm i v Evropě, jestliže chceme zajistit rovné podmínky pro všechny. Je to velice důležité, jestliže chceme, aby ta směrnice byla eh, validní i pro budoucnost, do budoucna. Protože jestliže bychom měli omezit tyto požadavky jenom na ty tradiční firmy, tak v takovém případě ta směrnice velice brzy, po té, co vstoupí v platnost, bude již zastaralá. Děkuji. Jo. Madame Pilar. Sí, eh. Madame Pilar. Děkuji vám, pane předsedo. Už dlouho diskutujeme o tomto bodu. takže si dovolím jenom dvě, tři připomínky. První eh, pozorování chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se zapojili do diskuze. Děkuji vám za vaši disponibilitu, za vaše odhodlání spolupracovat a myslím, že všechny příspěvky mluvím o téměř všech příspěvcích, i když tady byla stanoviska poněkud vzdálená, tak se nám jistě podaří splížit stanoviska během diskuze o pozměňovacích návrzích. Obecně můžeme konstatovat, že se nám podařilo eh, společně zacílit naše stanoviska a vycházíme z principu, že bychom mohli dobře přispět eh, k této směrnici. Nebudu detailně rozbírat jednotlivé příspěvky, protože by nám to zabralo příliš mnoho času, ale myslím si, že tady jsou určité otázky, které jsou spíše problémem k diskuzi, k vyjasnění stanovisek jednotlivých aktérů, jak se podívat se na to, jak na to nahlíží ten druhý. A mohli bychom jistě si zblížit eh, stanoviska, abychom dospěli ke společnému stanovisku. I když jsou tady někdy rozpory, jistě souhlasíme a chci zareagovat na stanovisko komise, chci poděkovat za návrh a komise pracovala jistě velmi zodpovědně, protože všechny tyto výzvy jsou nové, tady mluví se většinou o energiích a o energetice nebo o zdravotnictví a dalších oborech a odvětvích, nejenom o sítích. Chci tady hovořit o všech různých aspektech, jsou to stará témata, ale teď ta, ty nové výzvy, které před námi stojí, mají nová specifika tady vlastně eh, chceme proskoumat nevy, nevyskoumaný terén. A tak chci poděkovat opravdu komisi za její návrh, jenž si zaslouží, abychom se podívali na další témata. A ještě dva další body, které se mi zdají být zajímavé na základě toho, co řekla komise. Nejprve to, že komise nenavrhuje evropský orgán ale že navrhuje vlastně přesný orgán, jediný orgán ve všech členských státech. Já bych navrhla, že vzhledem k rozmanitosti organizace a bezpečnosti eh, sítí v jednotlivých členských státech bychom mohli respektovat tuto organizaci s velkou pružností a al contrario bychom mohli vytvořit společné informač, velší informační bod. Komise o tom informována a zdá se mi být ještě více zajímavé, že se o tom diskutuje. Eh, kdo by měl o tom jednat? Kdo jsou aktéři, kteří mají postačující odpovědnost? Měly by to být podniky, internetové podniky nebo například software, hardwareové firmy či softwarové. Jsou tady odvětví, které, která by chtěla vidět opravdu přítomnost takovýchto subjektů a Eh, pak je tady zodpovědnost za síť a když ty orgány nefigurují eh, v jednotlivých ustanovení, když tady není nějaký mechanismus vyvinutý podnikem, pak je daleko svízelnější pro provozovatele telekomunikací eh, vykonávat svoji odpovědnost. Takže tady, je tady celá řada otázek, které dobře chápu a Přejete si mít maximální bezpečnost a my si také přejeme maximální bezpečnost. Chceme postihnout 100% eh, všech možností a nejenom to podstatné. Teď bychom se měli eh, zaměřit na to podstatné, co to je, kritické infrastruktury a já si myslím, že bychom se opravdu na to měli zaměřit. To už by byl pozoruhodný pokrok. A v průběhu času bude narůstat poptávka po bezpečnosti sítí, neskončí to s touto směrnicí, musíme kombinovat efektivitu a soustředit se na toto odvětví s důvěrou jdoucí dvěma směry. Je tady otázka pružnosti, která by měla respektovat organizační způsoby a také bezpečnostní sítě v členských státech. Díky všem jednotlivým momentům musíme postupovat soudržně kráčet ku předu. Eh, určitě to není poslední etapa, ale musíme eh, opravdu postupovat ku předu. Musíme se soustředit na to, jak postupovat a shromáždit jednotlivé návrhy, ty jednotlivé body, o kterých jsem právě hovořila. A obecně řečeno, v podstatě eh, jsme stejného názoru v mnoha oblastech ale před námi čeká ještě spousta práce, jak to řekla komise. A děkuji vám mnohokrát za pozornost. To bylo závěrečné slovo k tomuto bodu, jenom upozorňuji, eh, Deadline pro pozměňovací návrh je 12. listopadu 12. hodina. A můžeme přejít k bodu 6, a to je opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Slovo má zpravodajka paní Edita Herzog. Your floor is yours, madam. Uh, eh, thank you, Mr. Tošanovský. Thank you, Chairman. Uh, good afternoon, colleagues. Děkuji vám, pane Tošanovský. Vážení kolegové, teď se teď dostáváme k mé zprávě, která se týká snížení nákladů za, na zavádění širokopásmového připojení. Musíme hledat eh, řešení, které usnadní a zlevní digitální infrastrukturu. Jak to eh, dosáhnout? Musíme hledat příležitosti pro spolupráci, odstraňovat všechna úzká místa, která ještě pořád přetrvávají. Návrh komise spočívá v tom, že se zlepší spolupráce v civilním inženýrství, tím, že se zlepší ostatní regulace. A není to, nepřichází to z čistá jasna, když se podíváme na barcelonskou kanalizaci, nebo železnice v Portugalsku, nebo metro v Londýně, tak eh, zjistíme, že návrh komise, který se inspiruje několika těmito příklady, kde to dobře funguje. Dále si myslím, že bychom měli zmínit také to, že je potřeba hledat řešení, které bude co nejrychlejší. Nemůžeme říkat našim občanům, zejména těm, kteří žijí na venkově, proč nejsme schopni zajistit digitální infrastrukturu. Je potřeba Eh, si říci, že i venkovští obyvatele mají právo na připojení k internetu a že ta jejich práva mohou být zajištěna pouze, pokud mají eh, širokopásmové rychlové, rychlé připojení. Nemůžeme být v Evropě konkurenceschopnější, pokud nejsme schopni to napravit. Jak už jsme viděli u MMF, tak tady moc peněz na tyto účely není, takže nemáme moc nástrojů, kromě přijímání legislativy. Jsem rád, že jsem viděla některé pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem. Stává se, že kolikrát různí kolegové z různých skupin předkládají velmi podobné pozměňovací návrhy, což je zvláštní. Jedna velká skupina těch návrhů souvisí s tím, abychom přijímali směrnici a já se pořád nejsem přesvědčen, že by to bylo dobře. Možná, že by to sice bylo pro některé rychlejší, ale malé nařízení by ponechalo větší míru flexibility. By introducing the directive later. So I'd like to have the... Některé státy by to odkládaly a proto se chci zeptat kolegu, proč si myslí, že směrnice je rychlejší a snažší než nařízení. Já si myslím, že by to tedy mělo být nařízení. Při zohledňování pozměňovacích návrhů jsem se snažila najít eh, nějaké kompromisní řešení. Hodně pozměňovacích návrhů se týkalo částečného vyloučení některých částí infrastruktury. A tady by mě zajímalo, proč se nedržíme toho, abychom hledali synergie. Zajména se týká těch pozměňovacích návrhů, které souvisejí s bezpečností. Uh, but i am like only those which are addressing the safety and security but do not wish to kill uh, the commission proposal as it stands. Uh, čili jsou zde velice důležité návrhy týkající se bezpečnosti a zabezpečení je ale potřeba rozlišovat mezi různými věcmi. Všechno, co volá po větší synergii, to je v pořádku, ale jestliže chcete větší bezpečnost jenom proto, abyste ve finále ten celý projekt zničili, tak to určitě podpořit nemůžeme. Myslím si, že je velice důležité také zmínit, jaká je definice toho, co je vysokorychlostní, co je vysoká rychlost, to je také jedna z důležitých věcí, která by zde měla být probrána. Ono totiž nejde jenom o to, jak definovat vysokorychlostní služby, ale ono se to také mění, protože co bylo včera vysokorychlostní, tak dneska už je pomalé a zítra zase všechno může být jinak. Prostě věci se mění, vyvíjejí. E, takže hm, jakým způsobem si to představujeme během nadcházejících příštích, příštích několika příštích let, co chceme po těch pasivních infrastrukturách, aby bylo uděláno, aby bylo realizováno. Možná nějakých 30 až 100 megabajtů, ale také bych chtěla říci, že velice vítám názor pana Hekmarka, protože my se domníváme, že rychlost se bude velice rychle navyšovat a je tedy možné, že eh, dnes se můžeme bavit o tom rozmezí 30 až 100 MB, ale měla by tady být možnost ještě revidovat dále to nařízení, udělat nějaký další krok. To znamená, ve chvíli, kdy dosáhneme těch 50%, kdy těch 100 MB, tak v takové chvíli bychom to měli změnit ze 100 MB na 1 GB. Ale stále je zde na druhé straně celá řada částí Evropy, kde i těch 30 MB je veliká výzva. Čili to je potřeba, abychom se nad tím velice zamysleli a samozřejmě nechceme, abychom tímto někoho zase ponechali úplně mimo toto schéma, aby zatím výrazně zaostával. Probíhala zde také celá řada diskusí o tom, jaké by měly být podmínky spolupráce. Já si ale nemyslím, že tady toto nařízení se snaží nějakým způsobem nahradit vyjednávání mezi jednotlivými aktéry, jednotlivými hráči, oni stále mají možnost hledat řešení nebo odmítnout spolupráci, jestliže se jim nepodaří nalézt společnou platformu a společné přínosy. Čili co se týče těch podmínek spolupráce, tak eh, to určitě nemůžeme detailně řešit my, to nemůže detailně řešit náš návrh. To je můj názor, ale opět i toto je něco, o čem se ještě později můžeme pobavit. A konečně bych chtěla říci, že jsem byla velice ráda, že předseda komise, pan Barroso, napsal dopis radě a byla jsem velice spokojená s výsledkem setkání rady, kdy došlo k tomu, že se zavázali digitální, pro realizaci digitálního vnitřního trhu a podporu této infrastruktury, čili je zde naděje, že tato práce přinese plody ještě v tomto legislativním období a já doufám, že spolu se stínovými eh, zpravodaji nalezneme řešení co nejvíce problémů, které zde jsou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši prezentaci. A nyní První na seznamu řečníků je pan Heckmark. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Skoro jako ve starých dobrých dobách. Já jsem úplně zapomněl, co se odehrálo té době, takže rád vás vidím v předsednickém křesle. Děkuji paní Hercog za její zprávu. Já si myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, že je důležité se dohodnout na tomto projektu. Jde o to, jak navýšit kapacitu a tím poskytnout více příležitostí. A proto je důležité se shodnout na tom, že v roce 2020 to připojení už nebude 30 megabitové nebo 100 megabitové, to už možná dnes je zastaralé. Měli bychom se zaměřovat na výzvy, které přijdou v budoucnosti. Ten celý projekt by měl být o tom, abychom byli ve vedení. Což znamená, že musíme všichni se jasně přihlásit k tomu, že musíme mít to rychlé připojení. To říká i paní Hercog, já s tím souhlasím a je dobře, abychom opustili ty zastaralé cíle. Když mluvíme o širokopásovém připojení, tak přestože možná usilujeme o to, abychom byli technologicky neutrální, tak to pořád bude mix pevného a mobilního připojení. a že ta, té závislosti na pevném připojení se nezbavíme. A to bude prováděno optickými kabely. Jsem také pro nařízení, ale musím konstatovat, že tady je poměrně eh, velká podpora také pro směrnici. A já bych chtěl zdůraznit, proč. Není to úkolem pouze Evropské unie, ale všech členských států, podniků a tak dále. Někdy sporu v soutěží, někdy spolupracují. A naším cílem by eh, nemělo být, abychom se snažili všechno určit do největších, do co největších podrobností protože systém v každé zemi je odlišný, mají tam jiné podmínky, a to nejenom zeměpisné nebo klimatické, ale také legislativní. Také eh, bychom měli vědomit, jak zavádění toho připojení probíhá v současnosti. Je tady několik dobrých důvodů pro směrnici. znamená rychlost. Musíme si vědomit, že ta řešení budou jiná v různých členských státech, ale ty cíle musí být pro všechny stejné. A až to budeme dělat, tak bychom se měli hlavně postarat o to, aby to bylo co nejsnažší. Měli bychom usnadnit spolupráci, využívání stávajících eh, stávající infrastruktury. Víme, že někteří mají problém s tím, aby to fungovalo podobně jako v vodním hospodářství. Z nich se zase říkají o tom, že potřeba respektovat některá eh, nebo různé právní rámce. A proto by to mělo být co nejméně byrokratické, co nejméně podrobné, ale ty cíle by měly být co nejjasnější. Jeden příklad, který podle mě bude vypadat trochu jinak v budoucnosti, je ten systém označování. Možná, že to na první pohled vypadá sympaticky, ale ve skutečnosti to nebude znamenat nic jiného, než eh, zbytečný byrokratický systém, který opravdu nepotřebujeme. A proto si myslím, že bychom tady měli mít více cílů a méně pravidel. A také bychom měli eh, více zajistit eh, fungování soutěže mezi těmi různými operátory, tak aby docházelo ke společnému využívání stávající infrastruktury. To je zajímavá myšlenka. Objevuje se to také ve zprávě paní Hercog, ale i v různých pozněvacích návrzích. A proto eh, bychom měli pokračovat. Neměli bychom být příliš dirigističtí a měli bychom se zaměřovat na stanovování cílů. Jinak ten základ diskuze je velmi dobrý.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 Rád bych nejprve zdůraznil, jak je tato otázka závažná a také bych se rád vrátil k části toho, co bylo řečeno. To znamená eh, závažnost a otevřenost. Otázka otevřenosti je důležitá pro konkurenci, abychom mohli kráčet ku předu poněvadž také je tam jeden pozňovací návrh, který jsem předložil a jedna o této otázce základním principu, abychom tady mohli se pokusit se přiblížit této možnosti, především otázce sítí a její otevřenosti, musíme rozebrat určité detaily a zmínit se o samotném principu, o co tady jde. Přístup eh, k jednotlivým sítím, eh, nastolit eh, řešení, náhradní řešení. Je tady otázka pro zpravodaje. Musíme pochopit, jak vypadá tento princip a to je takové východisko. Síť musí být otevřená a pak je, jsou tady nařízení pro jednotlivé složky. Proč to říkám? Je to spojeno s mou vlastní zkušeností. Eh, není jednoduché dosáhnout takovéhoto cíle. Především s otázkou sítě, která by mohla mít určité charakteristiky a mohla by zajímat určité investory, ale musíme mít možnost mít určité podmínky, které počátku a potom musíme mít možnost otevřít síť, aby konkurence byla širší a abychom mohli rozvíjet síť chci požádat zpravodaje, jak vypadají různé kompromisní návrhy a možná by se mohla zohlednit více ta principiální otázka, aby sítě byly otevřenější, abychom mohli více služeb nejenom pro společnost, ale také pro soukromníky. Děkuji. Thank you very much. Uh, Miss Anders Děkuji, teď paní Anders Dottir. Děkuji, pane předsedo. Tak já tedy to doplním za Švédsko. Když jsem četla pozměňovací návrhy, tak jsem byla ráda, že tam je hodně příbuzných eh, podnětů. Na rozdíl od zpravodaje si nemyslím, že bychom měli říkat, že to je nejsilnější legislativní nástroj, který bude podrobně upravovat to, co můžou dělat místní orgány. Když jsem slyšela, že komise se snaží eh, zlepšit postavení takovýchto orgánů. Určitě jsme ale všichni eh, slyšeli od majitelů malých sítí, že komise omezuje ty otevřené modely sítí. Také jsme to slyšeli od pana Johansna. A měli bychom si uvědomit, že Evropská unie je velmi rozmanité místo. Je tady spousta podniko, podnikatelských eh, projektů, nejenom ty velké, jako je Telko. Já naprosto souhlasím s paní Hercog s tím přístupem na, venkovské, na venkově. Ale kolikrát jsou to inovativní malé místní orgány, které eh, přicházejí s inovativními řešeními. Například v Belgii, která velmi dlouho trpěla tím dopolem tak teprve v tomto roce zahájila pilotní projekt, který má ověřit, jestli 400 tisíc Belgečanů bude mít právo na eh, optické eh, kabely. To my jsme měli už někdy v 90. letech. A ten důvod, proč eh, v Belgii tomu dospěli teprve teď, je, že tady dlouhou dobu měli pouze dva hlavní operátory a to nevytvořilo dostatečně stimulativní prostředí. Belgie je západoevropskou zemí a já bych teď chtěla zmínit eh, příklad z Rumunska. Tam mají velmi dobrý přístup, mají dokonce širokopásmé připojení, vysoce rychle už od 90. let a protože se jim podařilo velmi eh, místně vytvořit místní sítě a potom to propojili se satelity. Takže vůbec nezáleží na tom, jestli jste bohatí nebo chudí, ale záleží na tom, jakou máte investiční strategii. A pro mě je velmi znepokojivé, že komise naslouchá těm velkým operátorům, jako je Telko ve starých členských státech. Možná, že bychom více měli se držet těch inovativních modelů eh, zavádění širokopásmového připojení, jako používají v, eh, v těch nových členských státech. Podle mě ten návrh by mohl ohrozit úspěšné zavádění tím, že se bude centralizovat kontrola nad tím a příliš se diktovat, co mohou eh, místní orgány dělat. Já si myslím, že bychom měli více důvěřovat. Je důležité si uvědomit, jaké synergie tady jsou. Máme tady velmi eh, velký počet moudrých eh, místních eh, odborníků, kteří to zvládají velmi dobře, neměli bychom jim házet nohy, tedy eh, překážky po nohy. Děkuji. Mám jednu dobrou zprávu. Já teď mluvit za sebe nebudu, ale chtěl bych dát teď co paní Del Castillo, aby to uzavřela. Pane předsedo, já se také Eh, vzpomínám na ty staré dobré časy, když vás vidím eh, nahoře. Já chci souhlasit eh, s dalšími. Děkuji všem za jejich připomínky. Už jsme o tom tady mohli diskutovat. Její práce je výborná. Nechce zacházet do podrobností, ale chci upozornit na potíže, na které bychom mohli narazit. A hlavně vy a stínoví zpravodajové. A to vzhledem k tomu, že to komise navrhuje jako nařízení. A já si myslím, že by to měla být směrnice, podobně jako ostatní z vás. Ale... Komise to tedy přeložila jako nařízení. A to bychom si měli uvědomit. Převod na směrnici by mohl být problematický. A bude se to asi vyžadovat, abychom to zrevidovali. To je všechno. Děkuji vám. Hlásí se ještě nějaký kolega o slovo? Pokud ne, tak dávám slovo zástupci komise. Je tady někdo z komise? Výborně. Děkuji, že se také můžu vyjádřit. Já bych chtěl také eh, pozdravit. Jmenuji se DJ Krusman. Už jsem tady eh, jednou byl. Jsem vedoucím jednotky, která v komisi má na starosti tento návrh. Po té, co jsem si vyslechl tuto debatu o pozměňovacích návrzích, bych se chtěl vrátit některým základním zásadám, eh, ze kterých vychází náš návrh, abych vám je připomněl. My bereme na vědomí, jakou váhu tomu přisuzujete. To se ukazuje také tím, jak rychle to projednáváte. To vyplývá i z těch vašich dnešních vystoupení. A odráží se to také v závěrech Evropské rady, která se tím nedávno zabývala. Hovoří se tam o tom, že je potřeba stimulovat investice do digitální ekonomiky s tím, že to je jeden z hlavních pilířů, který by měl Ehm, přispět k hospodářskému růstu. A v tom kontextu bychom na to měli pohlížet. A souvisí to také s cíly té digitální agendy. Je to jedinečná příležitost pro parlament, aby to ještě dořešil v tomto eh, volebním období a aby se ta diskuze finalizovala. To by mělo být možné. A také to je v souladu s cílem, abychom eh, dosáhli digitální agendy. Čímž se dostávám k rychlosti zavádění přístupu k širokopásmovému připojení. A my v komisi jsme toho názoru, že bychom měli být co nejambicioznější a že vývoj technologií je velmi rychlý, jak se ukázalo také v minulosti. A byli bychom rádi, kdybychom dosáhli aspoň těch cílů v digitální agendě, což znamená, že ta celkové pokrytí v Evropě by mělo být na rychlosti 300, 30 megabitů. Takže by mělo dojít k dalšímu eh, zvyšování eh, dále, to nevylučuje také nové technologie. Tam, kde v návrhu mluvíme o konkrétních rychlostech, tak to vždycky eh, eh, byste měli chápat jako minimální hodnoty. Je potřeba to definovat v oblasti působnosti. Pokud budeme směšovat cíle a konkrétní opatření, tak tím možná ohrozíme některé z těch investic. jsme si taky vědomi, že mobilní infrastruktura tomu velmi napomohla na tom plnění cílů v minulosti. Další bod, o kterém hovořila paní Hercog, to se týkalo bezpečnosti a zabezpečení. My jsme si vždycky mysleli, že bychom neměli Eh, ohrožovat eh, ty bezpečnostní aspekty. A to myslím, že už řešíme u úvodního stanovení číslo 13. Vidím, že už nemám moc času, ale mám ještě jeden důležitou připomínku, a sice to, jestli by to měla být směrnice nebo nařízení. Chtěl bych vám připomenout, že komise velmi pečlivě zvážila všechny možnosti. A v našem hodnocení dopadu diskutujeme o tom, jestli to má být směrnice nebo nařízení. A pokud máme dosáhnout těch cílů velmi rychle a přispět tím k rozvoji digitální ekonomiky, tak ten náš závěr je ten, že to musí být ve formě nařízení, že jenom tak můžeme dosáhnout těch cílů. Aby to eh, se zase netřištilo. Eh, argument eh, subsidiarity abychom nezasahovali do místní úrovně tomu my jsme velmi střícní, my jsme chtěli ponechat hodně prostoru pro místní koordinaci. Myslím, že neprosazujeme jeden jediný eh, obchodní model, ale vycházíme z zavedené praxe ve členských státech. Budomujeme si, že je to místní záležitost. A máme pocit, že jsme tu zásadu subsidiarity dodrželi v našem návrhu. E, prověřovali to i národní parlamenty a mnoho z nich s tím souhlasilo, také výbor regionu, který to zanalizoval velmi dobře. I ten tedy dospěl k názoru, že je potřeba tu subsidiaritu respektovat. Takže jsme proto, abychom nalezli ještě v tomto volebním období nějaké řešení. ale volba tohoto nástroje byla naprosto záměrná a asi je to jediný způsob, jak dosáhnout těch cílů, které dosáhnout chcete. Děkuji vám. Thank you. Uh, nevertheless, uh... Děkuji. Nicméně musíte se připravit na různé názory. I v našem výboru. My se domníváme, že jste nezvolili ten nástroj správně. Pane Hopmarku, děkuji. Já tady nechci rozvíjet debatu, ale chtěl jsem jenom vyjasnit jednu věc, co se týče rychlosti a kapacity. Tady nejde o to, abychom byli co nejvíce ambiciozní. Um, ano, měli bychom se snažit mít co největší ambice, ale uh, to zamyšlení se na těmi cíly digitální agendy, tedy 30 až 100 megabajtů, tady nejde o to být více ambiciozní. Důležitá věc je jiná, a to je potřeba si říci. 30 megabitů, megabitů 2020 a 100 pro polovinu populace 2020, to není dostačující, protože realita nás předběhne. Což znamená, že jestliže si stanovíme toto jako cíl, tak je zde riziko, že upadneme do pasti, kdy budeme investovat do příliš nízké kapacity s dlouhou délkou trvání a to nás do budoucna ochromí proto si myslím, že bychom měli mít jiné cíle, vyšší cíle. Jde o to, že ty cíle, které tady teď máme, tak podle mě nejsou dostatečně dobré. Vyšší cíle, vyšší flexibilita. To je to, co potřebujeme spíše než méně flexibility. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní ještě dám slovo paní zpravodajce, paní Hercog. Děkuji, pane Čičerste. Mrzí mě, že vy jste nevyužil svůj čas jako stínový zpravodaj, abyste se vyjádřil, ale chápu, že když jste tady nyní v roli předsedy, chcete, chcete být neutrální. Zazněla zde otázka pana Johansena. Ano, chtěli bychom zapracovat, vypracovat co nejvíce kompromisních návrhů, určitě, jak víte. Měli bychom hlasovat o tom návrhu 28. listopadu, takže to musíme udělat ještě eh, do minulého týdne, protože skupina socialistů bude mimo Brusel. Já tady budu skutečně velice otevřená. Kdybych měla zareagovat na to, co řekl pan Heckmark, ano, souhlasím s vámi v tom, že musíme být ambiciozní, ale nejenom co se týče rychlosti, ale také co se týče toho, že by to mělo být pro všechny. A abych byla upřímná, já nejsem přesvědčena, nejsem zcela přesvědčena o tom, že by toto měla být směrnice protože se nedomnívám, že by vedoucí představitelé státu a vlád a ministři z členských států byly dostatečně digitálně zaměřeny. Alespoň tak jsem to viděla a během posledních pěti let oni ukončili prakticky všechno, co se týkalo digitálních eh, různých projektů. Čili já se proto domnívám, že když budeme směřovat k nařízení s větší flexibilitou, aby to bylo tedy tak něco mezi tím, protože tento návrh je nyní takový hybrid mezi nařízením a směrnicí, protože je tam velmi malá oblast působnosti a přitom je tam velká flexibilita poskytována členským státům. Ale nebude tady docházet ke ztrátě času při transpozice té směrnice. Kolegové, jasně vidíme, že když se rozhodneme pro směrnici, tak jak dalece mohou členské státy dojít v tom provádění? Hmm také si můžeme říct jinou věc. Třeba vezměte si směrnici týkající se e, nukleární bezpečnosti. Ta nebyla zavedena v Německu. To je překvapení. Čili směrnice to nebude řešením, protože e, tady bude možnost, aby členské státy si dali výjimku, aby z toho byly vyňaty. A jestliže chceme zajistit tady tyto možnosti pro všechny evropské občany, tak se k tomu musíme tady postavit takto. Eh, také se mi tady líbí to, co tady zaznělo hlavně plnění cílu, že tady když splníme cíl, tak si stanovíme jiný cíl. Eh, také, co se tady říkala paní kolegyně Pilar, eh, když to změníme s nařízení na směrnici, museli bychom to přepracovat a tak dále. Čili já se opravdu ze všech síl pokusím o to, abychom nalezli nějaké řešení. V rámci kampaně musíme vysvětlit našim občanům, proč případně určité věci neděláme nebo proč určité věci děláme. Amélia tady velice správně řekla, že její generace, což je generace mých dětí, je skutečně znepokojena tím, že Evropa není dostatečně digitální. A to by měla být eh, jedna z klíčových věcí, jestliže se chceme zaměřit také na mladé voliče. Ano, jde nám o propagaci digitálních sítí. Děkuji. Paní Anderstotter, chtěla jste ještě něco doplnit? Ano. V první řadě jsem velice eh, spokojena, že některé z těch obav mojí generace jsou takto formulovány v Evropském parlamentu. Hmm, paní kolegyně také tady hovořila o zkušenostech a potřebách starších lidí a o tom, které změny tady byly realizovány v posledních dvou letech. My jsme také tady slyšeli to, co řekla komise, ta odkazovala hodně na to, co rada řekla v minulém týdnu a kontrola subsidiarity. Ale mě znepokojuje jedna věc u komise, a to sice, že celá řada textů, které oni navrhli v posledním roce či dvou letech, mm, byly příznivé pouze pro velké telekomunikační společnosti. V minulosti v Evropské unii jsme měli model založený na konkurenci. Já se však obávám, že toto se nyní mění a e, děláme to prostřednictvím jakési politické hry na schovávanou. A to bychom dělat neměli, protože mám pocit, že žádný z národních regulačních orgánů není spokojen s touto náhlou změnou. Když se obrátíte na premiéra své země a řeknete, že je potřeba toto propagovat a mít tiskové zprávy a tak dále, tak pochopitelně on, protože není odborník na tuto oblast, na informační technologie a eh, postaví se k tomu možná ne zcela příznivě. A právě jeden z důvodů, proč mladí lidé, lidé nyní dokon, dostatečně nedůvěřují Evropské unii, je, že tady eh, sice realita se mění, ale Evropská unie na to dostatečně nereaguje. Takže možná tady toto nařízení eh, o zavádění vysokorychlostních sítí, to by bylo vhodné. Já se skutečně obávám, že Evropská unie se tomuto dostatečně nevěnuje a eh, že se zaměřuje na některé ne zcela dostatečné věci, takže to mi dělá starosti. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tímto jsme tady ukončili rozpravu k tomuto bodu. Kolegu bych chtěla ještě připomenout, že v našem výboru se o tomto bude hlasovat 28. listopadu. A doufáme, že bude vypracována celá řada kompromisních návrhů. Nyní zde máme poslední bod před schůzí koordinátorů a to je, jsou Následné kroky komise v souvislosti s konzultací MSP o deseti nejvíce zatěžujících předcích předpisech EU. A slovo má pan zpravodaj Rubik. Čest, eh, vím potom. Děkuji, pane Čečestře. To nejdůležitější skutečně přichází až nakonec. Nakonec pracovní místa, zaměstnanost, to všechno je obzvláště důležité, to víme, že je velmi komplikované hlavně pro menší podniky, které vytvářejí nejvíce pracovních míst. Malé a středně velké podniky vytváří 80% pracovních míst a zaměstnávají více než 20 milionů eh, pracovníků a představují 60% zaměstnavatelů v soukromé sféře a přispívají až 50% k vytváření HDP a myslím, že my bychom zejména měli mít na paměti, že představují také 80% všech daňových příjmů, takže eh, sociální dávky, sport, doprava, to všechno financují vlastně malé a středně velké podniky díky své výkonnosti. Vytváří 25% produkce, a 50% sociálních dávek. Ale to všechno přichází od malých a středních podniků. Takže ty daňové příjmy bychom měli mít na paměti zejména a proto nejde, abychom je vždycky znevýhodňovali, zatěžovali novými předpisy. To není smysluplné. V mnoha oblastech nadměrně regulujeme, ohrožujeme také jejich nezávislost je to pro ně velmi komplikované někoho vůbec najmout, protože než se to, než tak učiní, tak se to musí hodně dobře rozmyslet, kolik všech pravidel musí splnit. Nikdo skutečně není eh, v situaci, kdyby byl schopen dostat všem požadavkům legislativy a snadno se může dostat do problému. Stejně tak eh, vypočítávání mest je komplikované a, od, a všechny ty odvody, které s tím souvisejí, také oblasti, jako jsou poplatky za životní prostředí, za zpracování odpadu. To také eh, s touto problematikou souvisí a proto bych byl rád, eh, kdybychom se postarali o to, jak usnadnit eh, těmto podnikům situaci. Máme Small Business Act, ten jsme vypracovali společně, za to děkuji všem kolegům. Small is beautiful, think small first, to všechno jsou hezké zásady, které jsme v tom eh, vytýčili. Vždycky nám přitom šlo o to, jak snížit administrativní náklady. Někdejší bavorský eh, ministerský předseda Stoiber eh, říkal, že se v té době podařilo snížit tu zátěž o 26 a to je možné vyčíst na 2,3 miliardy euro ročně. To se může zdát jako málo eh, peněz mm, v tom mhm. evropském kontextu, ale i tak si myslím, že velmi dobře, že předseda komise Barroso s touto iniciativou přišel. Projevilo se to eh, v přijímání nových předpisů a to je podle mě správné. určitě není možné jenom vybírat nové nové poplatky a možná někde za to slíbit nějakou podporu. Já si myslím, že nejlepší podporou je eh, snažit se těm podnikům usnadnit život, zajistit jim nezávislou existenci a usnadnit jim prostřednictvím informačních a komunikačních technologií život. Už u směrnice u, o vodě jsme hovořili o udržitelném rozvoji, o tom, jak je potřeba zajistit jejich další existenci, aby to bylo výhodné pro spotřebitele a také je to takzvaný šengenský vízový z práva spotřebitelů, eh, práva při poskytování služeb, celní kodex. Těch eh, oblastí je celá řada, kde bychom skutečně mohli aktivně zasáhnout a eh, stanovit to jako naše priority. Hlavně bychom na to měli pohlížet eh, z úhlu zjednodušování administrativy. Jde o produkty a služby pro spotřebitele. Nejde přece o to vytvářet eh, důvod existence různých byrokratů. Eh, proto ten test MSP je důležitý, stejně tak gold plating některých členských států, to je provokace. Mělo by to podléhat přeskoumání minimálně ze strany výboru pro eh, sociálně hospodářského výboru a měly by tady být nějaké zásady pro alternativní urovnávání sporu a také by bylo dobře, abychom zohlednili hodnocení zájmových skupin, jako je SRA. To je tady celá řada práce pro takové instituce a měli bychom jim zajistit příležitost to udělat. Chtěl bych poděkovat sekretariátu, myslím, že tady už došlo k mnohým zlepšením. Knihovně například stanovili nový standard informační politiky, STOA, ten uh, option assessment zavádí velmi zajímavé dlouhodobé plánovací koncepce, které souvisejí s volbou různých technologií, které by nám v budoucnosti měly přinést nová pracovní místa. A také jsou to ty policy departments tady v parlamentu, které odvádějí vynikající práci. Eh, Když se podíváte na ty jejich brožury, tak si to uvědomíte, že je tady know-how a že to všechno by mohlo mít eh, eh, velký dopad. Také pri kontrola. A potom je to taky post-controlling eh, účetního dvora a rozpočtového výboru. Eh, podobně jako v Německu to funguje. Také jsem proti nějaké obecné výjimce pro mikro podniky, protože to zase vede k vytváření dalších rozdílů k diferenciaci Zase by to znamenalo další bariéru pro najímání nových zaměstnanců. A proto bychom se měli podívat na to, jak v evropském rozpočtu podporujeme um, vytváření nových pracovních míst. Smart regulation je důležitá oblast. A já doufám, že eh, společně schválíme zprávu, která bude mít před sebou zářnou budoucnost. Děkuji vám, pane Rybiku. Máme hodně málo času. Musíme tento bod eh, o půl eh, ukončit. Proto bych byl rád, kdybyste byli co nejstručnější ve svých vystoupeních.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 Celý parlament a všichni poslanci znají důležitost malých a středních podniků, především pokud o vytváření no, pracovních příležitostí. Malé a střední podniky vytvářejí pracovní příležitosti. Souhlasíme eh, s administrativním zjednodušením. To by mohlo být spojeno s restriktivní politikou, která existovala v finančním světě při financování podniků a jsem ráda, že jsem si mohla přečíst určité příspěvky, hodnocení ex post, eh, kanceláře pro malé střední podniky, to jsou jistá vylepšení, ale být konkurenceschopný, to neznamená, že zapomínáme ty, eh, na ty nejzákladnější věci, které jsou samotnou podstatou parlamentu. Otázka zdraví, BOZP, základní eh, práva, na která nesmíme zapomenout, například pokud jde o hospodářskou soutěž. Konkurence musí být úměrná a subsidiární vůči požadavkům, které musí Evropská unie stanovovat. Přístup k tomuto návrhu usnesení se mi jeví jako dobrý. A pokud jde o debatu o potížích, které zatěžují malé a střední podniky, samozřejmě nemůžeme ponechat stranou ty základní požadavky a e, má skupina bude přispívat k tomu, abychom je zachovali. Děkuji. You have the floor. Děkuji mnohokrát. Pan Johansen, máte slovo. Děkuji. A teď si zapnu mikrofon již od samého začátku. Mnohokrát děkuji. Velice stručně. Souhlasím s volnou částí návrhu pana Rubiga. Taky bych se rád zmínil o určité dimenzi, eh, když mluvíme o malých a středních podnicích, protože velice často tady vidíme propojení s velkými podniky a spotřebiteli, ale je tady ještě otázka rozvoje vztahu mezi malými podniky mezi sebou protože to je oblast, která je nesmírně důležitá a to musíme zdůraznit. Především je tady ta potřeba nalézt popis, ale také různá kritéria, která umožní srovnatelnost e, mezi jednotlivými členskými státy. Jsou také podniky, které dokážou nastolit vlastní pravidla, pokud je o otázku původu, především e, při výměně pracovních sil a produktů. Pak je tady ještě jedna další věc, otázka elektronického obchodu a internetu při nákupech, protože různé podniky, má střední podniky by v tom mohly sehrát svoji roli. Musíme také se podívat na otázky, které se zabývají soukromými spotřebiteli, ale musí tady být možnost pro malé podniky, aby mohli navzájem zlepšit vztahy. Vy jste to řekl, pane Rubigu. Zmiňujeme se o určitých právních službách, které potřebují mít spotřebitelé. A to je důležité nejenom pro ty malé střední podniky, ale i pro samotné eh, spotřebitele. Jak zlepšit obchodování mezi malými a středními v, v evropském kontextu. Děkuji. well so Děkuji, omlouvám se, musím na vás trošku časově tlačit. Paní Ford, držte se ve stejném duchu. Děkuji. Eh, zprávu podporuji a myslím, že bychom toho mohli udělat ještě více. My jsme malé a střední podniky opakovaně žádali, aby nám předložili 10 nejvíce zatěžujících předpisů EU a měli bychom nyní se za ně postavit a požadovat skutečně určité kroky, aby se něco změnilo a já také se o to vynastažím. Ano, vím, že tady máme trošku problém mezi eh, mikrosubjekty, že je rozdíl mezi tím, jestli někdo zaměstnává 10 nebo 250 lidí a říkám te, jestliže dáme výjimku velmi, velmi malým podnikům, tak kde se to zastaví. Ale musíme si jasně říci, že je tady rozdíl mezi mikropodnikem a podnikem, který zaměstnává 100, 200 či více lidí. A my musíme postupně Eh, odstranit to výjimky, jak ta firma bude růst. Dobře, nechceme sice mít hranice, ale nemůžeme říci, že není rozdíl mezi mikropodnikem a malým podnikem. Co se týče toho top ten, těch deseti nejvíc zatěžujících předpisů, tak mám, můžu udělat určité návrhy a hlasujme o některých těch návrzích. Třeba řekněme mikropodnikům, že nemusí vypracovávat písemné zprávy a vyhodnocení eh, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To by přece možná pomohlo pro některé podniky, v některých průmyslových sektorech to může být přínosné, někde možná méně. Ale buďme konkrétní. Nebo třeba směrnice o pracovní době. Měla by se vztahovat na opravdu malé podniky nebo ne? Prostě eh, podpořme je, nechme o tom hlasovat. A řekněme mikropodnikům, že není nutné se toho držet, jestliže jejich zaměstnanci jsou proti tomu. Co se týče daňových eh, předpisů a DPH předpisů, tak opět eh, i tady by se to dalo hodně usnadnit, protože velmi malé podniky jsou poněkud znepokojeny, že jestliže dojde k větší harmonizaci, tak to pro ně bude jenom více komplikované. Jednotný vnitřní trh by e, neměl znamenat, že tady bude mít univerzální jednotná řešení pro všechny. Naopak, to znamená spíše, že bychom měli mít určitý minimální soubor pravidel a jestliže některá země chce jít ještě dále, tak to je jejich demokratické právo. E, naším úkolem není stanovovat stejné pravidla pro všechny. Mně se také nelíbí takzvaný ten goldplating, nadměrné požadavky nad rámec příslušných směrnic. Eh, ale není to prostě stane a rozhodně není cílem stanovat nějaká univerze platná řešení pro všechny. Já tady budu určitě předkládat některé pozměňovací návrhy a doufám, že se je podaří podpořit. A nebo, jak jsem řekla, hlasujme, hlasujme o některých těch věcech. Já chci opravdu podpořit malé podniky a nechci neustále, aby tady docházelo k kompromisům s levicí. Děkuji. My finger pushing button is not very good. Děkuji. A dále má slovo paní Mezery Kukovič. Uh, Děkuji. Mně napadlo slovo jednochuno, jednoduchost jako spolutvůrci legislativy. Bychom si měli přiznat, že vytváříme strašně moc komplikovaných věcí, které jsou pro malé podniky moc komplikované. A měli bychom na to myslet už teď při projednávání takovýchto návrhů. U každé legislativy. A měli bychom se obout do bod těch podnikatelů. Takže podporuji to, co říká pan Rybik. Měli bychom si vědomit, že máme financování v kozme a zabývat se tím, kde jsou ty největší překážky. O každé legislativy bychom měli začínat u toho, jak odstranit ty největší překážky pro podnikatele. Děkuji, pan Kelly. Já budu velmi stručný abych vám vyhověl, myslím, že panuje tady jednota v tom, že musíme zjednodušit byrokracii pro malé podniky. Mě zaujalo to, co říkal pan Rybik. Jestli jsem vás e, dobře slyšel, tak jste říkal, že se podařilo to, tu zátěž už snížit o 26%. A jestli se nepletu, tak do roku 2020 jsme to měli snížit o 20%, takže by mě tento rozpor trochu e, zajímal, možná jste malo vysvětlit a má pocit, že subjektivně to ty podniky tak to určitě nevnímají, aspoň já jsem se o tom ještě nedozvěděl. A musíme se snažit najít dobnou, dobrou rovnováhu, myslet také na práva pracovníků a obecně bychom si měli uvědomovat, že jsme, nebo všichni si myslí, že jsme příliš byrokratičtí a tím bychom určitě něco měli dělat, to by bylo dobře, ale také bychom o tom měli dobře komunikovat, protože jsou to oni, kdo by to měl posoudit, jestli nám to podařilo. Myslím, že další kolegové už se o slovo nehlásí a proto dávám slovo komisi. Děkuji. Já jsem Kosta Sandropoulos a mám na starosti jednotku, která eh, má na starosti Small Business Act a podporu malých a středních podniků. Chceme poděkovat panu zpravodaji za výborný návrh usnesení. Můžete počítat s naší podporou, je to velmi užitečné. Je to věčná bitva při snižování administrativní zátěže a při života pro malé podniky, ale nejde to přes noc. Určitě se na tom ale zhodneme. Já bych chtěl ještě eh, podnítit pár věcí. U bodu 5F bychom chtěli navrhnout menší formulační změnu, abychom to aby, eh, zmodernizovali a aktualizovali, jestli vám, tam vám to, pokud vám to nebude vadit. Další bod se týká 6. My také vítáme vytvoření zvláštního oddělení pro hodnocení dopadu. Co se týče na, u naše hodnocení dopadu, tak e, s tím souhlasíme. Myslím, že to funguje docela dobře, ale tím to nekončí. My teď v současnosti prověřujeme naše pokyny pro hodnocení dopadu, snažíme se SMI test eh, začlenit do těchto pokynů, tak abychom zajistili, že jakékoliv oddělení komise, pokud bude navrhovat nějakou novou legislativu, tak eh, bude zohledňovat eh, zájmy malých a středních podniků od samého počátku. A ještě poslední věc je bod číslo 7. Vy navrhujete něco podobného, jako mají v Německu, ten systém zelené, oranžové a tak dále, ale já chci říci, že my už to v komisi dávno děláme. Měli bychom, no, scházíme se šestkrát ročně se zástupci té asociace eh, podniku a vždycky s nimi procházíme pracovní program, teď jsme to procházeli na 2014 Dostali jsme od nich asi 14 nebo 15 návrhů k programu, které oni mají pocit, že by pro ně mohly být zátěží. A potom máme dvě kategorie, ty důležitější a ty méně důležité, kde to prostě eh, tomu věnujeme spíš pozornost, abychom tu zátěž nezvyšovali. Děkuji vám. A na závěr pan Rybik. to, těch 26%, o kterých hovořil pan Kelly, eh, mně se to trochu nezdá. Já mám pocit, eh, že se to zvyšuje. A deregulace by se tedy opravdu měla měřit trochu přesněji. Takže to eh, ověříme, tam měli bychom také objekřovat subjektivní vnímání. To asi se panu Šojbrovi úplně nepodařilo napravit. To je všechno, děkuji, tím končíme rozpravu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je poledne 7. Eh, tedy ve čtvrtek. Tím končím eh, naše ráda zasedání a chtěl bych vyzvat všichni ty, kdo nezůstávají na zasedání koordinátorů, aby co nejrychleji a nejtěžeji odešli, abychom mohli pokračovat zasedání koordinátorů.